Podle pořadu jednání bychom měli podle zjednodušeného postupu hlasovat o zprávě pana Riveliniho o absolutoriu 2009 eh, Soudní dvůr. Takže hlasujeme o zprávě. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je přijata. Gratuluji zpravodaji. Presidente. Allora, la, ora la relazione dell'onorevole Prego. Technická připomínka. Chtěl bych jenom říci, že moje hlasovací zařízení nefungovalo. Ano, berme to na vědomí, říká předsedkyně. Nyní zpráva pana Riveliniho o Evropském veřejném ochránci práv. Hlasujeme. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Gratuluji zpravodaji. A nyní hlasujeme o zprávě Riveliny, o Evropském inspektoru ochrany údajů. Jmenovité hlasování, zahají hlasování, končím hlasování. Přijato, gratulujeme zpravodaji. Dále zpráva pana Stavrakakise o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, gratuluji zpravodaji. Dále zpráva pana Stavrakakise o Evropské policejní akademie, jmenujete hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratulujeme zpravodaji. Dále zpráva pana Stavrakakise o překladatelském středisku pro instituce EU. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji zpravodaji. Dále zpráva pana Stavratka Kise o Evropském středisku pro rozvoj odborného vzdělávání. Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji zpravodaji. Paravodaji, dále zpráva pana Stavrakakise o agentuře Společenství pro kontrolu rybolovu. Zahajuji hlasování, je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Opět gratuluji zpravodaji. Dále zpráva pana Stavráka Kise o Evropské agentuře pro bezpečnost letectví. Jmenujete hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, gratuluji zpravodaji. Dále zpráva pana Kakise, Evropská agentura pro prevenci a kontrolu nemocí. Jmenovité hlasování, zahuji hlasování, končím hlasování. Zpráva je přijata. Dále zpráva pana Stavrakakise o Evropské agentuře pro chemické látky, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále opět zpráva pana Stavra Kakise o Evropské agentuře pro životní prostředí. Zahajuji hlasování, opět jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva pana Stavra Kakise o Evropském úřadu pro bezpečnost potravin. Zahajuji hlasování, je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Opět zpráva pana Stavra Kakise o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva pana Stavrakakise o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva pana Stavrakakise o Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací. Zahajuji hlasování, je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva pana Kise o Evropské agentuře pro železnice. Jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Opět zpráva pana Stavrakakise o Evropské nadaci odborného vzdělávání. Jmenovité hlasování, zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva pana Stavrakakise o Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva pana Stavrakakise o zásobovací agentuře Euratomu. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva pana Stavrakakise o Evropské nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva pana Stavrakakise o Eurojustu. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva pana Stavrakakise o Frontexu. Zahajuji hlasování, je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva pana Stavrakakise o Evropském úřadu pro dohled nad GNSS. Jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva pana Stavrakakise o společném podniku Artemis. Jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva pana Stavrakakise o společném podniku Clean Sky. Zahajuje hlasování, je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva pana Stavrakakise o společném podniku, o společné technologické iniciativě pro inovativní léčeba. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva pana Stavrakakise o společném podniku Cesar. Jmenovité hlasování zahají hlasování. Končím hlasování. Všechny tyto zprávy byly přijaty. Gratulace zpravodajům. Nyní podle pořadu jednání máme hlasovat podle zjednodušeného postupu o zprávě pana Rabkaje, o žádosti o ochranu poslanecké imunity, kterou požívá Luigi de Magistris. Pan Silvestris. Sí, grazie, presidente. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl jenom jednu věc vyjasnit. Chtěl bych vědět, zda toto hlasování, které nás čeká, spadá do automatického postupu nebo do specifické žádosti pana de magistrice. A kde se hovoří o tom, že by eh, se poslanec měl bránit u soudu. Nevím, jestli on žádá o imunitu nebo o ochranu imunity, nebo jestli je to automatický postup. Mohla byste nám k tomu něco říci? Protože pokud on eh, se vyhýbá soudu, eh, řečník byl přerušen, vy se ptáte, zda o to požádal pan de magistris, nebo zda je to automatický postup. Mi, mi dicono che all'onorevole Di Magistris che a pokud vím, a požádal o to pan de Magistris. Požádal o ochranu své poslanecké imunity. Takže budeme hlasovat a hlasujeme o zprávě, kdo je pro, proti. Zpráva je přijata. Dále zpráva pana Rabka je o ochraně poslanecké imunity pana Bruna Golniše. Žádá někdo o slovo? Madame. Paní eh, předsedající, budou mi stačit dvě minuty. Dnes eh, nebude to ani žádné vysvětlení hlasování. Co mi přijde zvláštní na celém tomto postupu? Jde tady o eh, vyjádření politického názoru tento politický názor je teď stíhan. Až dosud platila dvě objektivní kritéria. Budeme o tom hlasovat. Už jste měl příležitost eh, vysvětlit svůj postoj, říká paní předsedající, takže teď přejdeme k hlasování. Onorevole, l'ha fatto anche ieri, eh, l'ha fatto anche ieri. Včera jste měl příležitost vystoupit a vysvětlit eh, svůj postoj. A jednací řád neumožňuje další eh, vyjádření k této věci. Takže hlasujeme, kdo je pro. Ukažte rukou. Proti. Zdrželi se. Práva byla přijata. Relazione Rapkej. Dále zpráva pana Rapkaje o Eh, žádosti, aby byl Bruno Golniš zbaven poslanské imunity. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. A chcete to zkontrolovat? Ne, pokračujeme. Eh, Dál, dále na pořadu jednání? Ne, nikoli zkontrolujeme poslední hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva byla přijata. Nyní zpráva pana Arsenise o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále zpráva Fraga STVS o opatřeních přístavních států k předcházení nelegálního rybolovu. kde je pro, pro proti, zdrželi se, přijato. Gratulujeme zpravodaji. Zpravodajce není zpráva paní McCarthy o zmrazení a zpřístupnění majetku dlužníků v přeshraničních případech. Zpravodajka má slovo. Um, briefly, uh, it was... Jenom velmi stručně. Nebylo možné eh, vést rozpravu k této zprávě. Chtěla bych poděkovat kolegům z ostatních politických skupin, kteří eh, doporučili přijetí a chtěla bych eh, informovat komisi a radu o tom, že toto je začátek kampaně parlamentu za získání práv pro ty občany, které, kteří byli od, obětí podvodu. Mrazení těchto majetku dlužníků je velmi důležité, protože podvodníci kolikrát se mohou ztratit, zatímco ty oběti kolikrát skončí s velmi vysokými účty za eh, vedení soudního případu. A proto budeme požádat po komisi a radě, aby vrátili občanům, kteří jsou obětí podvodu, zpět jejich práva. Grazie, procediamo al voto. Dobře, přejdeme k hlasování. Chci vám připomenout, že potřebujeme kvalifikovanou většinu. Kdo je pro, zvedněte ruku proti, zdrželi se, přijato. Blahopřeji paní McCarthy a teď eh, musím eh, přečíst sdělení předsedy parlamentu Buska. Dnes mezi námi vítáme pana Bogdana Borezeviče, předsedy Polského senátu a pana Kutěného, předsedy parlamentu Litevské republiky a pana Vitvina. předsedu parlamentu eh, na Ukrajině, kteří dnes přiš, přijeli do Strasburku, aby se současnili parlamentního zhromáždění Euronest. Toto mezi parlamentní